el señor presidente. queridas, queridas colegas, no... Váž, vážení kolegové, vážené kolegyně, nevidím zde žádného poslance, žádného člena Evropského parlamentu mužského pohlaví. Máme zde zatím šest osob, což si myslím, že je dostatečný počet. K tomu, abychom zahájili večerní část, také vítám pana komisaře a dovolte mi tedy prosím zahájit první část, první bod dnešního večerního programu. Jedná se o e, zprávu paní Kartiky Tamary Liotard o nových potravinách. Paní Liotard má nyní slovo, co by zpravodajka, aby svou zprávu představila. Máte čtyři minuty. Ja, voorzitter, vriendelijk bedankt. Uh, en ik wil ook... Děkuji, děkuji mnohokrát. Chci poděkovat eh, všem kolegům, stínovým zpravodajům i těm, kteří nejsou přítomni za spolupráci. Nové nařízení týkající se nových potravin by dle mého soudu mělo být rozšířeno na aspekty čistě bezpečnosti potravin, protože v naší společnosti potraviny sehrávají významnou úlohu pro spotřebitele a spotřebitelky. Myslím tím na životní prostředí, na etické otázky, pohodu zvířat. A všechny tyto prvky souvisejí s novými potravinami. A inovace je pozitivně neměla by ohrožovat zdraví a kvalitu života jedinců. A věřím, že většina europoslanců vyjádří souhlas v této věci. Jak rozumíme novým potravinám. Nové potraviny jsou výrobky, které nebyly na trhu před 15. květnem 1995, protože nebyly uvedeny na trh nebo nebyly vynalezeny. Nanotechnologie jsou jedním příkladem těchto nových technik zavedených na trhu. Pro spotřebitele novinky jsou vždy zdrojem nadšení a nové technologie mohou nám například pomoci bojovat proti obezitě, ale přesto musíme být obezřetní, pokud se jedná o povolení uvedení na trh nových výrobků, kde si nejsme jisti, že nové technologie neohrozí zdraví či životní prostředí, případně pohodu zvířat. A kromě toho je třeba dbát bezpečnosti potravy. Je třeba také uplatňovat zásadu předběžné obezřetnosti. Není možné bezpečnost zaručit stoprocentně, ale spotřebitelé musí mít na vybranou. A to platí pro potraviny a u potravin je to prováděno označováním. Maso sklonovaných zvířat je dalším zdrojem problému. Je, jsou věnovány stále vyšší částky na zvířata, která byla vyšlechtěna touto cestou a Evropská unie musí z pohody zvířat učinit prioritu. V Evropské unii klonovaná zvířata nemohou být uváděna na trh. Není to běžná praxe prodávat toto maso. Ale do budoucnosti nemůžeme vloučit, že se tak stane a neexistuje žádný předpis, který by se týkal masa sklonovaných zvířat, v případě masa jejich potomků. Diskuse o klonovaných zvířatech není nová. V roce 2006 Evropský parlament hovořil o této problematice. V roce 2008 usnesení bylo schváleno o uvádění na trh klonovaných zvířat. To bylo v roce 2008 a spolu s radou chceme naznačit, že parlament musí být slyšen. Rada se domnívá, že maso klonovaných zvířat je pokryto. Mělo by být pokryto novými předpisy o potravinách a ve druhém čtení parlament nedospěl k dohodě s radou. Kdyby měl parlament vyjádřit souhlas se zavedením tohoto masa klonovaných zvířat do nových předpisů o nových potravinách, obávám se, že by se Unie ocitla v velmi ošemetné situaci. Je třeba zkoumat předpisy o spotřebě mnohem více, ale málo dbáme předpisů o pohodě zvířat a nevím, zda nařízení o nových potravinách vyřeší tento problém. Před několika měsíci jsme rozhodli o na trh těchto výrobků, ale bez přísných předpisů hrozí, že se objeví na trhu Evropské unie maso klonovaných zvířat a já doufám, že Evropský parlament bude důsledný ve svém postoji, tak jako v uplynulých třech letech. Neměli bychom čelit na poslední chvíli špatným překvapením, protože to by prokázalo, že nejsme na úrovni očekávání našich voličů a voliček, kteří by na talíři měli maso klonových zvířat. Děkuji, paní Liotár. Jste velmi zkušená Máte čtyři minuty na úvod rozpravy a dvě minuty na závěr rozpravy. A někteří vyčerpají šest minut hned na začátku. A potom už jim nezbývá než několik sekund na závěr. Ale vy jste to dobře vyčerpala, takže máte ještě dvě minuty na závěr řečníku. A nyní dám slovo komisaři Johnu Delimu, který zareaguje na zprávu i na úvod. Paní Liotár, jménem Evropské komise máte slovo. President, honorable members, Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, v březnu loňského roku parlament hlasoval o návrhu, který se týká nových potravin. Jednalo se o první čtení. Bylo předloženo mnoho pozměňovacích návrhů a mnoho z nich bylo začleněno do postoje rady, která byla Eh, schválena v březnu tohoto roku. Bylo to také v prvním čtení. Zde je eh, zásada eh, nutného souhlasu, předběžného souhlasu s novými potravinami. Je důležité zajistit, že všechny techniky jsou bezpečné a že respektují jak zájem spotřebitelů, tak i zájem ochrany životního prostředí. Následující navrhovaný návrh by měl zrychlit celý proces souhlasu Měli by zde být také e, zvláštní centralizovaný postup, který bude provádět Úřad pro bezpečnost potravin EFSA. Také se zde jedná o zlepšení ohodnocení bezpečnosti, aby se také mohlo dovolit e, e, jídlo nebo potravinám, které mají historii bezpečného používání ze třetích potravin vstupného Evropského, do Evropské unie. Eh, jsem rád, že Evropský parlament také souhlasí se zjednodušením celého procesu. Dále je zde otázka nanomateriálů. Eh, zde eh, bereme v úvahu návrh Evropského parlamentu o označování všech potravin, které obsahují nanomateriály. Ale ještě předtím, než bude test hotov, tak musíme dosáhnout dohody, který se týká adaptace nových ustanovení Lisabonské smlouvy, zejména těch, které se týkají potřebných eh, změn definic nanomateriálů. Já jsem přesvědčen, že je, je možné nalézt dobré řešení, aby text byl dokončen včas. Co se týká klonování zvířat, eh, sdílím názor, eh, sdílím význam, který Evropský parlament přikládá tomuto, této otázce. Jak víte, tak já sám uh, jsem uh, slíbil, že do listopadu 2010 připravím zprávu, která se bude týkat klonování. Já jsem také uh, zavázán, že se budu věnovat všem otázkám, zejména které se týkají zdraví a dobrých životních podmínek klonovaných zvířat během celého jejich života. Dopad Klonování, který by měl být na mezinárodní trh, je také klíčovým aspektem, který bude v této zprávě zohledněn. Přeskoumám závěry této zprávy s otevřenou myslí a budu se snažit najít dostatečné a přiměřené řešení, které bude možné jednoduše a účinně zavést do praxe. Tato zpráva bude určitým odrazovým můstkem pro další rozpravy, a nakonec bychom měli dosáhnout dostatečného výsledku, který uspokojí všechny instituce. Také děkuji zpravodajce paní Liotard a také stínovým zpravodajům za jejich práci na, této významné, na tomto významném portfoliu. A nyní se už těším na eh, vystoupení jednotlivých poslanců. Děkuji, pane komisaři. A nyní dáme slovo jednotlivým řečníkům kteří vystoupí jménem politických skupin a s radostí uděluji slovo paní Pilar Ayuso, která pochází ze stejné provincie jako já, když jsem byl poslancem v Národním parlamentu za 22, let. Nejsme ze stejné strany, ale máte slovo na dvě minuty. Děkuji. Jsem ráda, že právě vy mi udělujete slovo. Pane komisaři, toto nařízení je nesmírně důležité, jak jste řekl, pro spotřebitele, ale také pro potravinářský průmysl. Jde o nové potraviny, o nové technologie výroby potravin a o tomto sporném tématu jsme již hovořili. Jde zejména o maso sklonovaných zvířat a maso z jejich potomků. Obvykle se jedná spíše o maso z potomků klonovaných zvířat. A je pravdou, že toto téma, téma klonovaných zvířat, je významné a nemohli jsme mu věnovat jenom několik odstavců. V některých zemích je to běžná praxe. Doplním, že tu máme pozměňovací návrh, který požaduje po komisi aby předložila zprávu, tak jak jste slíbil, s legislativním návrhem. Mohu vám říci, že i uvnitř naší skupiny o tom vedeme diskusy. Pokud řekneme komise, aby zakázala maso sklonovaných zvířat, anebo budeme požadovat po komisi návrh. Já mám pocit, že komise musí předložit návrh a není na nás, abychom jí říkali, jak má text směrovat podle toho, jak bude text vypadat, sdělíme, jak se nám text líbí či ne a potom jej budeme upravovat. A budeme také odlišně hlasovat zítra. Další důležitou věcí je dopad nanotechnologií. Samozřejmě potřebujeme novou definici, ale je třeba označování, je třeba definice, ale je třeba také, aby vědecké studie proběhly předběžně protože jde o nové látky, které jsou zaváděny do potravin a otázka bezpečnosti potravin je záležitostí prvořadou. To si každopádně přeji. Děkuji, děkuji paní Ajuso. Neupřesnil jsem, že mluvíte za EPP, ale teď to musím napravit. Paní Tatěna Sarbu za socialisty má tři minuty. Až dori în primul rând să mulțumesc raportoarei pentru munca depusă. Velice děkuji, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat zpravodajce za její práci a také za spolupráci s námi. Spolupracovali jsme v mnoha důležitých aspektech. Spolupracovala s naší skupinou. Ty hlavní obavy se týkají potraviny, které, potravin, které pochází z masa klonovaných zvířat. Podle určitých výzkumů a průzkumů, které se týkají tohoto aspektu, tak tyto průzkumy jsou zatím omezené a zatím ještě e, nejsou žádné závěry, že toto, e, ty potraviny jsou bezpečné pro spotřebitele. Dále jsou zde etické otázky a také nedostatek e, znalostí a vědomostí, které se týkají účinků, spotřeb, e, konzumace e, tohoto masa a také jsou zde otázky, které se týkají ochrany a dobrých podmínek zvířat a proto si myslíme, že to zde není ospravedlněné. Také se zde zabýváme otázkou potravin, které obsahují nanomateriály a potraviny, které jsou vyráběny nanotechnologiemi. Také zatím ještě neznáme dopady těchto nanomateriálů a nanotechnologií na lidský organismus a musíme přistupovat, musíme zajistit, že to bude bezpečné. Eh, je důležité, abyste byly zvláštní hodnotící techniky, které bude provádět eh, Evropský úřad pro bezpečnost potravin ještě předtím, než bude vydáno povolení pro tyto potraviny k prodeji. Je důležité zde přistupovat k těmto novým potravinám obezřetně, dokud ještě nerozumíme přesně jejich dopadu na lidský organismus a na životní prostředí. Také je důležité, aby spotřebitelé byli informováni o tom, co konzumují a proto také podporuji všechny požadavky na označování. Hlavní myšlenka tohoto nařízení má být taková, že potraviny musí být bezpečné pro lidský organismus a je také důležité mít na paměti dobré životní podmínky zvířat. Chtěla bych podpořit všechny pozměňovací návrhy, které podporují ochranu dobrých životních podmínek zvířat Eh, jsou zde například návrhy na alternativní metodu testování a také výměnu metod, mm, vzájemnou výměnu metod, která se týkají eh, pokusů na zvířatech. Evropský parlament eh, se vyslovuje zcela jasně již od prvního čtení. Zpráva byla také přijata velkou většinou. Vzhledem k tomu, že Rada nebyla ochotná ke kompromisu, který se týká masa klonovaných zvířat, je důležité, abychom v tomto okamžiku my jako parlament eh, zastávali pevné stanovisko. My zastupujeme zájem občanů a nesmíme na to zapomínat. Eh, eh, Velice děkuji, paní kolegyně. A nyní za skupinu ALDE paní Parvanová dvě minuty. Děkuji. Pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych také chtěla vyjádřit díky paní zpravodajce a také jménem naší stínové zpravodaj, eh, zpravodajky bych chtěla vyjádřit podporu klíčovým eh, bodům této zprávy, kterou přijal výbor Envy. Jak již bylo řečeno, tak eh, toto nařízení o nových potravinách se nyní soustředí hlavně na otázky masa klonovaných zvířat. Zatím ještě nemáme dostatečné poznatky o tom, e, jaký to má dopad a stále ještě jsou zde otázky, které se týkají snižování biodiverzity, etických otázek a také ochrany dobrých životních podmínek, dobrých podmínek zvířat. Také si, myslíme si proto, že by bylo dobré vyjmout maso klonovaných zvířat a jejich potomků z tohoto návrhu a myslíme si, že komise by měla připravit celý legislativní návrh, který by se věnoval pouze této otázce. Myslíme si, že je také důležité, aby zde byl dobrý, dobrý systém povolování pro uvádění těch potravin na trh, ale k tomu se nejdříve musí vyjádřit Evropský parlament, protože musíme chránit zájmy evropských občanů. A také mi dovolte připomenout, že už eh, v usnesení z roku 2008, které se týkalo klonovaných zvířat, se v to o tom parlament jasně vyslovil. Co se týče nanopotravin, tak musíme zajistit, že žádné potraviny nebudou obsahovat eh, nebo všechny potraviny, které obsahují tyto umělé nanomateriály, musí být uvedeny na trh teprve poté, kdy dojde ke schválení a ke zkouškám. Musí zde být jasné pokyny úřadu EFSA, které eh, také to musí být ještě vedeno eh, ve spolupráci se zúčastněnými stranami, členskými státy a parlamentem. Také si jistě shodneme na tom, že je důležité, aby to bylo všechno průhledné. Potřebujeme také zaručit prů, ehm, přístup eh, veřejnosti k informacím, které se týkají těchto potravin. Je důležité, aby to všechno bylo veřejně přístupné a také všechny údaje, které se týkají posuzování rizik. A musí to být také v úladu se stávajícími umluvami a se stávajícím právem Evropské unie. Je také důležité chránit eh, práva k duševnímu vlastnictví, a pokud bude využíváno, eh, musí se také zajistit systém využívání těchto, potra- těchto informací. Nakonec bych ještě chtěla zdůraznit eh, naší naději, že tato diskuse povede k jasně mm, formulovanému textu, který přispěje k bezpečnosti našich spotřebitelů. Děkuji a nyní za zelené dávám slovo panu Stésovi čtyři minuty. Eh, Děkuji, pane předsedo, milí kolegové. Pane komisaři, když v roce 99 jsem byl poprvé zvolen, první rozprava, které jsem se zúčastnil, byla rozprava o bezpečnosti potravin. Byl jsem právě zvolen v Belgii, došlo ke krizi kuřat, která byla kontaminována a tehdy byla vypracována Bílá kniha o bezpečnosti potravin, kde je 83 opatření zaručujících bezpečnost potravin v Evropské unii. O 11 let později uplynulo mnoho času a můžeme dlouze hovořit o vykonané práci. 90 práce bylo vykonáno. A u těch některých zbytků je snaha komise zjistit, jakým způsobem budeme řešit nové potraviny. To je vlastně zbytek této práce. Nové potraviny vznikají na základě technologií, které neexistovaly před 15. květnem 1997. Rozhodnutí z ledna 2008 bylo návrhem, který měl uspokojit některé cíle ochranu lidského zdraví, bezpečnost potravin a také mělo platit, že bude zaručen trh pro nové potraviny. Paní Liotár, děkuji vám, že jste byla zpravodajkou. Vy jste skutečně prošla tou cestou pozorovným způsobem. Bylo možné s vámi úzce spolupracovat ve výboru pro životní prostředí, pro zdraví a bezpečnost potravin. Podařilo se vám v prvním čtení schromáždit drtivou většinu. Většinu, která představuje 658 poslanců, kteří se připojili k vašemu návrhu. Zástupci rady tu nejsou, bohužel, ale měli by vědět, že v Evropském parlamentu hovoříme jedním hlasem potraviny z klonovaných zvířat a jejich potomků by měly být vyloučeny z působnosti tohoto nařízení. A my si přejeme, pane komisaři, ne pouze zprávu, ale legislativní návrh Evropské komise. Za zelené chceme jít dále a říkáme to zcela jasně. Přejeme si moratorium na tyto potraviny. Chceme, aby nám komise navrhla legislativní text co nejkratší době a důsledně trváme na tom, aby komise to provedla. A věřím, že většina, která se projevila v parlamentu, to dá najevo. Je tu celá řada pozměňovacích návrhů, které byly převzaty po prvním čtení. Rada velmi spěšně projednala tuto záležitost, toho lituji. A rada prokázala, svérázný přístup. Veškerá sná uplynulých týdnů, neuvěřitelné množství jednání, a to nevedlo vůbec k žádnému pokroku. Bylo by absurdní, kdyby v druhém čtení nebyla zachována jednotná fronta, která existovala v prvním čtení. A je pravděpodobné, že nastane dohodovací řízení. Chci poblahopřát zpravodajce, poděkovat jí za její přístup a jsem také vděčný za to, že budou převzaty pozměňovací návrhy z prvního čtení, zejména co se týče konovaných zvířat. A samozřejmě doufám, že sdělení po hlasování směrem k radě bude úplně jasné a konečně bude možné vést poctivé, jasné konzultace. A věřím, že komise splní své sliby a nespokojí se se zprávou, ale se skutečným legislativním návrhem. Nakonec evropští občané potom volají. Děkuji vám, pane Stási, jménem Evropa, svoboda, demokracie. Má slovo paní Rozbach na Metapol. Děkuji. Nejprve bych chtěla poděkovat paní Liotard za veškerou práci, kterou odvedla. Osobně se domnívám, že to je velice důležité, že důležité je zde právo spotřebitelů na informace o potravinách. Zde hovoříme o nových potravinách, a také o různých přídatných látkách a o různých látkách k aromatizaci. Také zde hovoříme o obsahu nanomateriálů. Může toto všechno ovlivnit naše zdraví? Pokud ano, tak je otázka, zda, se to, zda tyto potraviny mají spadat pod stávající legislativu. Ehm, myslím si, že zde potřebujeme eh, legislativní úpravu, ale jsou zde různé zájmy. Jsou zde, je otázka nanomateriálu a masoklonovaných zvířat. To jsou výrobky, které už existují v jiných částech světa. Otázka však je, kdo chce, aby e, zde byla nová opatření. Je to odvětví, které chce prodávat více výrobků, nebo to jsou spotřebitelé, kdo potom volají. Já si myslím, že spotřebitelé v Evropské unii chtějí dobré kvalitní potraviny ve svých supermarketech, chtějí také kvalitní prohlášení a informace o tom, co ty potraviny obsahují. V mé zemi je to tak, že více a více lidí e, si kupuje biopotraviny, a nechtějí tam žádná umělá, umělé přídatné látky. A také, eh, také bych chtěla poděkovat panu Dalimu o tom, eh, k tomu, co řekl o mase klonovaných zvířat. Myslím si, že v Evropě se obejdeme bez klonovaného masa. Eh, v mé zemi je 5,5 milionů lidí. A my zde pěstujeme asi 25 milionů vepřů a miliony kuřat a zcela se obejdeme bez jakéhokoliv klonování. Děkuji. Děkuji paní Rozbach a nyní dávám slovo panu Tanat Sesku, který bude hovořit za nezařazené tři minuty. Děkuji, pane předsedo. Potraviny z nanotechnologií musí být vyhodnoceny z hlediska rizika před označením a uvedením na trh, jakož i potraviny s klonovaných zvířat a jejich potomků. Toto nařízení se zabývá ochranou lidského zdraví. A název nové potraviny vyvolává sny o exotickém a velmi chutném ovoci, které člověk nikdy předtím neviděl. Ale bohužel realita je mnohem nudnější. Touha používat Nepoužívat nanotechnologie bez hodnocení je naprosto legitimní. Vědecké objevy jsou stále častější a to může poskytovat řešení v boji s hladem ve světě. Avšak to neznamená, že bychom měli přehlížet bezpečnost pro nás i pro budoucí generace. Někdy máme pocit, že jsme hovořili o nových potravinách a klonových zvířatech po stovky let a že bez nich nemůžeme žít. Musím vám připomínat, že technologie pro výrobu těchto potravin jsou z mnoha hledisek stále v experimentálním stádiu. A nakonec přejete si dát tyto potraviny s vlastním dětem. Děkuji, milí kolegové. Takto jsme vyčerpali řečníky hovořící za politické skupiny a nyní přejdeme ke kolegům, kteří hovoří sami za sebe. A nyní dám slovo panu Lízemu. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, vážený pane komisaři, kolegové. I já bych chtěl vyjádřit díky paní Liotard EPP nemůže podpořit tuto zprávu ve všech otázkách. Hovořili se tam například o přídatných látkách a zvláště o geneticky modifikovaných orgánech, kterými se krmí tato zvířata. Tam máme trochu jiné stanovisko, ale byla to dobrá práce. Eh, takže byla tady vykonána velice dobrá zpráva, ale jsou tady kontroverzní přístupy z hlediska kolonování zvířat. Já jako koordinátor jsem rád, že mohu říci, že většina EPP je pro eh, zákaz eh, tohoto klonovaného masa, tak budeme také hlasovat zítra, nezávisle tedy na individuálních stanoviscích. Na pozadí diskuze EPP je toto velice důležité. Také naši zemědělští experti nepovažují za nutné, abychom měli maso sklonovaných zvířat abychom zajistili eh, bezpečné mm, zásobování. Musíme říci, že z etického hlediska, pokud se bude používat ve velké míře toto klonování zvířat, tak by se dalo přejít také na klonování lidí. A to je velmi neetické, takže obyvatelstvo je proti tomu podle všech průzkumů eh, mínění. A musím říct, když eh, si přesně přečtete stanovisko EFSA, tak nemůžete mít eh, dobrý pocit. Je tam spousta otevřených otázek. A to skutečně je důvodem tohoto nedobrého pocitu. Jde tady o ochranu zvířat. To se objevuje v EFSA také v jiných stanoviscích, kde se říká, že trpí tyto zvířata jenom 10 embryí, vlastně se dostane do stádia porodu. A e, třetina zemře e, v třetím měsíci a to za velkých bolestí, mají e, hrozivé nemoci. Takže ochrana zvířat to je důležitý princip. V každém případě nemůžeme přijmout zákon, který by nezahledňoval ochranu zvířat a myslím si, že takto budeme také postupovat při hlasování zítra. Děkuji. Děkuji mnohokrát a nyní dávám slovo panu Jo Lajnenovi na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, vážení kolegové. Vidíme, že to stanovisko je dosti podobné. V těch skupinách my jsme měli také velice zajímavou debatu, byla trošku kontroverzní z hlediska tohoto nařízení, ale velká většina je také toho názoru, že můžeme hlasovat společně se spravodajkou a že můžeme vyslat jasný signál komisi a radě. Já myslím, že tady máme konsensus. Pane komisaři, vy jste to řekl, u těch nových eh, potravin je zde nutnost eh, předběžného povolení, než eh, jsou uvedeny na trh tyto potraviny a já myslím, že bychom tady měli mít centrální schvalovací princip a ne, aby v 27 zemích existovaly různé postupy registrace. Musíme tedy vycházet ze vnitřního trhu a musíme zajistit tedy eh, podobné standardy z hlediska zdraví. Máme tady nové technologie, které jaksi nastupují na tento trh s potravinami. Jsou to ty eh, nanotechnologie, takzvané umělé eh, nanomateriály. A tady musíme být opatrní. To je linie Evropského parlamentu předtím, než budeme znát všechna data a než si budeme moci být jisti, že se jedná o zcela nezávadné eh, potraviny, které si mohou lidi kupovat v supermarketech a konzumovat. Zatím nevyjadřujeme žádné zákazy z hlediska těchto umělých nanomateriálů a geneticky modifikovaných orgánů. Eh, lidé by měli mít eh, svobodnou volbu a musí tam být označování, pokud tam tyto nanomateriály budou. Příští týden eh, komise bude mít diskuzi ohledně nanomateriálu a doufám, že dospěje k definici a možná k určité mm, regulaci. To znamená, abychom měli více podkladů z hlediska toho, jak máme zacházet s nanomateriály. Klonované maso, tady se o tom velmi hovořilo. Já bych si přál, pane komisaři, aby to bylo vyňato z tohoto nařízení o nových potravinách a tak uvolníte cestu pro regulaci jiných témat, která nejsou kontraverzní. A prosím vás, aby do konce tohoto dohodovacího řízení jste se rozhodl pro jiný podklad, který se bude vztahovat na klonované maso. Děkuji, pane Leinene a pane Rossi. Eh, Nařízení o nových potravinách přebírá seznam eh, tradičních potravin, které jsou povoleny k uvedení na trh v Unii a pocházejí ze zemí mimo Unie. A je třeba držet bezpečnostní předpisy, které platí v Evropské unii. My si pozitivně díváme na to, že by tyto potraviny měly podlehnout etickému posouzení dopředu. Je třeba vyloučit výrobky, jejichž eh, požívání by bylo škodlivé pro evropské občany. A v tomto seznamu se také předpokládá eh, maso z klonovaných zvířat, které si nepřejeme. Nedospěli jsme k dohodě eh, se stranami během trilogu, takže můžeme jenom vyčkávat, ale bylo by dobré, kdyby komise nám předložila co nejdříve návrhy o označování a stopovatelnosti masa sklonovaných zvířat. Liga Severu hovoří jasně. My jsme pro zdravé výrobky a není paní Morvaj. Köszönöm szépen. Az Európai Unión... Děkuji, pane předsedo. Potraviny které se dostávají z neevropských zemí nebo zemí, které nejsou členy EU do EU, by měly být pečlivě proskoumány. A toto proskoumání eh, zatím eh, nebylo dostatečně zajištěno. Skutečným zlomem by bylo, kdyby do EU byly dováženy pouze potraviny, jejichž výrobci uh, by eh, naplňovali stejně přísné podmínky jako zemědělci a výrobci v Evropské unii, to znamená i eh, maďarští zemědělci. Princip cross-compliance musí tady eh, fungovat a platit. Takže ještě jednou opakuji, pouze za podmínky, že budou splněny všechny bezpečnostní normy a také normy ohledně ochrany zvířat, pouze za těchto podmínek mohou být tyto potraviny dováženy do EU. Zlomem je, nebo velkým průlomem je to, že eh, geneticky modifikované orgány, které jsou přítomny potraviny, musí být předmětem označování a to je také mm, předmětem tohoto návrhu z hlediska bezpečnosti potravin. To musí být eh, přednostní stanovisko. Já vás prosím, abyste zohlednil eh, zájmy a také obtížnou situaci zemědělců v tomto ohledu a také konkurenceschopnost. Děkuji mnohokrát. A nyní bude hovořit paní Grostet, která bude mluvit dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane komisaři. My diskutujeme dnes o nařízení, které je zvláště důležité, protože se týká nových potravin. A technologická inovace sehrává prvořadou úlohu v agropotravinářském průmyslu. Musíme uznat určité výhody některých nových potravin, které jsou zdravější. Co se týče toho citového tématu z hlediska uvádění na trh těch eh, klonovaných mas a potravin a hlavně eh, klonovaných potomků. Zde nemohu podpořit eh, ty, kteří chtějí využít tohoto nařízení a chtějí se vyjádřit systematicky ve prospěch zákazu. Myslím si, že je politování hodné, že se zde objevuje pouze ideologická otázka a stanovisko k těmto klonovaným zvířatům. Komise se zvázala, že předloží návrh bez toho, že by předem předurčovala zákaz či nikoliv. Měli bychom se vyhnout vědeckému populismu ohledně tak citlivé otázky, která vyžaduje mnoho eh, racionálna. Ne, přijímejme systematicky eh, pozici, kde bychom se stahovali, kde bychom se uzavírali ohledně otázky, která eh, si vyžaduje eh, hlubokou analýzu. Obezřetnostní princip je zásadní, ale měl by se opírat o vědecká stanoviska a nikoli ideologická stanoviska a měl by se opírat o vyhodnocení rizik. Kdyby toto před několika desetiletí existovalo, nikdy by nedošlo k prvním transplantacím srdce a někteří nemocní by nebyli uzdraveni. Jistě, obezřetnost nás vede k tomu, že musíme zkoumat nanomateriály. Musíme zkoumat eh, klonovaná zvířata, zvláště eh, klonované bíky, kteří jsou dováženi do EU. Jaký dopad to má na transatlantické obchodování? Protože v praxi potraviny, které pocházejí z potomků těchto klonovaných bíků, se již nacházejí na evropském trhu. Dobře, stáhněme potraviny, které pocházejí z klonovaných zvířat, stáhněme eh, toto z tohoto nařízení a nechme komisi, aby pracovala na tom, jak zajistit nejlepší možnou bezpečnost potravin. A pak náš parlament bude mít možnost prodiskutovat, předložit pozměňovací návrhy k této zásadní otázce. Velice děkuji, paní Grostet. A nyní pan Schellhardt, dvě minuty. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, vážený pane komisaři, na začátku jednání jsem si položil otázku, potřebujeme nařízení o nových potravinách, nemáme již dost pravidel v potravinářské oblasti. Ano, já se domnívám, že potřebujeme toto nařízení, ale zvláště eh, musíme snižovat byrokracii a proto eh, tento dokument vnímám poněkud kriticky v tomto druhém čtení. Pokud už máme takovýto dokument, tak by se měl týkat pouze nových potravin. A zpravodajka před druhým čtením odmítla některé pozměňovací návrhy, některé zase převzala z prvního čtení, jako například eh, u produktů, kde máme již velice rozsáhlou legislativu, pak si myslím, že to není správné. Jsou tady ideologická stanoviska, která se eh, předkládají také v pozměňovacích návrzích. To také není dobré z hlediska racionálního legislativního procesu, navíc to přispívá k matení obyvatelstva. Jinak tomu je u eh, nanotechnologií. To je nový postup. Ale měli bychom se vystříhat tomu, eh, co se stalo v minulosti, to znamená, že bychom diabolizovali tyto nové technologie, neměli bychom se bránit novému pokroku. Před několika týdny jsem si vyslechl přednášku eh, ze strany německého experta a byl jsem překvapen, jaké informace tady existují, jaké výzkumy již se provádějí. A myslím si, že bychom měli pozvat tohoto experta do našeho výboru. Eh, musíme eh, se skutečně informovat o těchto průzkum, výzkumech. Jsou tady velmi velké šance a příležitosti, které bychom měli podporovat a využívat. A co se týče klonování zvířat, dámy a pánové, Tady eh, bych chtěl se odvolat na Lisabonskou smlouvu, kde se explicitně zavazujeme chránit zvířata, to znamená eh, zohlednit v plné míře tento aspekt, takže doufám, že komisář eh, se vyjádří k této problematice v novém dokumentu a jsem předem již napjatý, co tam bude eh, předloženo. Děkuji, pane Schnellharte. A nyní paní Antonescu, minutu a půl. Děkuji, pane předsedo. Účelem revize tohoto nařízení je zajistit vysokou úroveň ochrany bezpečnosti potravin a ochrany eh, spotřebitelů a také ochrany zvířat a je také důležité brát v úvahu princip předběžné opatrnosti. Nyní se objevují závažné pochybnosti, které se týkají masa klonovaných zvířat. Tato, tato zvířata často trpí předčasným zestárnutím nebo dalšími chorobami a také e, zde ještě nejsou dostatečné vědecké poznatky, které se týkají jednotlivých šlechtitelských postupů. Většina klonovaných živočichů nepřežije dostatečně dlouho anebo, nebo e, umírají, umírají předčasně. Také je zde vysoká umrtnost a e, jsou zde také důle, je také důležité říci, že tato technika je zatím příliš eh, nebezpečná pro e, lidi. A z toho máme tedy vážné obavy, také jsou zde různé hrozby, které se týkají zdraví lidí. Musíme tedy zcela jasně vyjádřit svůj názor. Když bereme v úvahu také etické otázky, ochranu života zvířat a také e, to, že e, se jedná o klonování, tak si myslím, že bychom měli klonování vyřadit z tohoto nařízení. Děkuji, říká pan předseda. A nyní pan Fjellner. Děkuji. Vážení kolegové, to, co nacházím na svém talíři, není to tež, co nacházeli moje rodiče. A proč tomu eh, tak je? Eh, je to proto, že došlo k určitému vývoji. Eh, rodiče jedli něco jiného než jejich, eh, než moji prarodiče. Je tady proces vývoje a samozřejmě musíme také zohlednit to, že musíme krmit tato klonovaná zvířata. Takže to, co budou jíst moji děti, není to tež, co jim já dnes. A nemůžeme zakazovat a priori eh, některé nové potraviny. Jsou tady tři principy, které se musí dodržet. Za prvé je nutné, aby legislativní regulace se opírala o vědecké podklady a o výzkum. Eh, není eh, možné, aby se zde operovalo s osobními nebo s osobním vkusem nebo osobními zájmy. My musíme vítat nový výzkum. A za druhé, musíme zajistit bezpečnost našich potravin, neboť spotřebitelé, pokud si nebudou jisti bezpečností, nebudou konzumovat tyto nové potraviny. A na závěr, za třetí, musíme zajistit, aby tento druh argumentů proti potravinům nevytvářel novou obchodní bariéru. Musíme zajistit, aby tady byly bezpečné produkty, které byly bezpečně proskoumány. Děkuji. Děkuji, pane Fjellnere. A nyní minutu a půl bude hovořit paní Klas. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, vážení kolegové. Nové potraviny potřebují také nové nová pravidla. A jsou tady také etické otázky, které se objevují v souvislosti s výrobou nových potravin a jsou relevantní. Na prvním místě, jak diskuze dnes večer ukazuje, stojí otázka klonovaného masa. Zásobování v Evropské unii je dostatečné z hlediska masných výrobků, takže zde není žádný důvod používat maso klonovaných zvířat. Samozřejmě Eh, maso z klonovaných zvířat není eh, zdravotně eh, škodlivé, ale rizika se nemohou vyloučit. Nejsou tady spolehlivé důkazy pro to, jaké utrpení, jaké zacházení mohou tato zvířata mm, snášet. Také máme důkazy o tom, že klonovaná zvířata jsou velice často nemocná. Potřebujeme jasné politické rozhodnutí. Všechno, co je realizovatelné, není vhodné pro lidi. Neměly by být eh, klonovaná zvířata v potravinovém řetězci. Měli bychom vyslat jasný signál eh, komisi a našim občanům. Důležité téma se týká také nanomateriálů. Musíme zajistit dostatečnou bezpečnost pro spotřebitele a frontal geltende Definition Potřebujeme horizontální definici, která se bude týkat nejenom nových potravin, ale která se bude týkat také kontaktních materiálů, kosmetiky a také biocidů, které, o kterém jednáme. Prosím komisi, aby co nejrychleji předložila návrh. Děkuji paní Klas. a nyní paní Roncovi na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Osm evropských občanů z deseti se domnívá, že klonování zvířat za potravinářskými účely není přijatelné a šest z deseti si myslí, že nikdy nebudou konzumovat výrobky z klonovaných zvířat a, a tyto údaje naznačují, že není důvod umožňovat produkci těchto zvířat za potravinářskými účely, povolovat uvádění na trh potravin z klonovaných zvířat by nás mělo vést k úvaze o těchto rozhodnutích. Dnes konzumace mléka, masa z těchto zvířat může vyvolat posléze uvedení na trh tedy zcela uměle vytvořených potravin v laboratořích, souhlasím s panem Tanesku. Nevíme, zda toto klonování je jisté a bezpečné a nepředstavuje riziko pro lidské zdraví. Víme pouze, že tato technika vyvolává trápení pro zvířata, kterým je možné zamezit. Tradiční výroba pracuje formou milionů zemědělců a ty nám zaručují velmi kvalitní výrobky. Takže já říkám ne klonovaným zvířatům na našich stolech. Zdravou výživu a proč ne ze středozemní oblasti. Děkuji končím tento seznam řečníků a nyní přejdeme k postupu Catch the Eye. Za běžných okolností dávám slovo pěti osobám, to je tradice, ale tady mám seznam sedmi. A tudíž dám slovo sedmi osobám, které mě zaujaly paní Kestinger je první. Mnohokrát děkuji, pane předsedo, děkuji zpravodajce za tuto práci. Je velice dobré, že tady máme druhý návrh tohoto nařízení a že se zde nahrvuje jednotný předpis hlediska nových potravin v EU. Tím pádem se zajistí vysoká úroveň ochrany v EU. Podle mého názoru jsou zde zvláště estické a zdravotní aspekty, které hovoří proti používání klonovaného masa. Zemědělství v EU produkuje špičkové potraviny, ať už se jedná o konvenční nebo moderní způsoby. Máme vysoké nároky na zemědělskou e, produkci. A právě v oblasti potravin princip obezřetnosti musí platit. Co se týče bezpečnosti eh, zásobování, tady není žádný důvod pro používání klonovaného masa. Jako parlament bychom měli v druhém čtení podpořit. Pan předseda přerušuje. Nyní bude hovořit paní Kadenpach. Děkuji srdečně eh, paní zpravodajce a mám velké, velkou prozbu na komisi, aby skutečně realizovala to, co dnes uvedla. Potřebujeme nové nařízení ohledně nových potravin, tak aby mohly být bezpečně uváděny na trh. Co nepotřebujeme bez, jistě je klonované maso. Z mnoha důvodů. Naši Evropané, naši spotřebitelé odmítají tento produkt. Na jedné straně je to důvodem panice, na druhé straně se zde objevují vědecké argumenty. Popravdě řečeno, tady nejsou vědecké argumenty, které by hovořily jednoznačně o nezávadnosti tohoto klonovaného masa. A proto musíme být proti registraci a povolení těchto produktů. Tím vyhovíme nejenom našim spotřebu, spotřebitelům, ale podpoříme také naše zemědělství. Děkuji mnohokrát. Karin. A nyní bude hovořit paní Vertman. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych se chtěla vyjádřit k nanomateriálům v potravinách, protože to vyvolává velkou nejistotu u občanů. Také mm, Evropská agentura varuje, že vědecké poznatky zatím nejsou postačující pro doložení nezávadnosti nanomateriálu zvláště z hlediska jejich setrvání v lidském těle. Neměly by být tedy připoštěny tyto nanomateriály předtím, než bude provedeno eh, testovací posouzení rizik. A i já bych chtěla také vyjádřit obdiv a díky zpravodajce. Děkuji. Děkuji mnohokrát a nyní bude hovořit pan Nikolašek. Pane předsedo, pane komisaři Dali. Já bych chtěl upozornit na otázku, která se týká zákazu masaklonovaných zvířat a jejich potomků na trh. Myslím si, že z ohledu potravinářského odvětví se ukazuje, že v Evropské unii máme dostatek potravin na trhu a není e, nutné mít zde další maso sklonovaných zvířat. A také to vzbuzuje velké etické otazníky. Chtěl bych zejména poukázat na e, Evropskou skupinu pro etiku, která také vychází z vědeckých poznatků Evropského úřadu pro bezpečnost potravin. Jsou zde různé doporučení, které se týkají dopadu e, tohoto masa na různé aspekty a také upozorňuje na nedostatečné znalosti, které se týkají v tohoto odvětví, zejména klonovaných zvířat a jejich potomků. Stávající eh, etická skupina si myslí, že tyto argumenty nejsou dostatečné. Řečník byl přerušen. Nyní pan Dersendis. Děkuji, pane předsedo. Hovoříme z té otázce zákazu masa klonovaných zvířat na trhu. A tato otázka je otázkou, která vlastně je zodpovězena v Lisabonské smlouvě v článku 109. Potřebujeme řádné studie, které se týkají dopadu na zdraví a také jsou zde otázky, které se týkají všech zvířat, kterých se to týká a zatím tyto vědecké poznatky nemáme. Je to velice důležité téma, také ty nanomateriály je důležité ještě proskoumat. Další je otázka Označování potravin je důležité, aby evropští spotřebitelé měli informace, protože oni mají právo vědět, co je v potravinách, které konzumují. A je také důležité zajistit, že tyto potraviny budou eh, vyráběny odpovídajícím způsobem. Děkuji, říká pan předseda. A není paní Diana Doc. Uh, commissioner. Děkuji. Já se domnívám, že maso klonovaných zvířat a všechny produkty z masa klonovaných zvířat a jejich potomků nemá být používáno pro lidskou spotřebu. Evropská komise musí dobře přeskoumat tyto otázky a musí zatím, než to přeskoumá, zakázat eh, vstup tohoto masa do potravinového řetězce. Nanomateriály se stále více využívají v celém světě v potravinovém řetězci a v Evropě však potřebujeme kvalitní produkty, u nichž můžeme garantovat nezávadnost a bezpečnost pro lidskou spotřebu. Je důležité vymáhat právní úpravu

nepatří do cílů naší zemědělské politiky. Děkuji. Takže tím jsme dokončili tuto rozpravu a bude hovořit ještě pan Silvestris ehm, Eh, co se týče eh, dovozu eh, klonovaného masa, to je mm, otázka, kterou bychom si měli položit. Proč je tady tento dovoz? Máme nedostatek masa v Evropské unii? Není tomu tak. Takže tento argument není platný. Je tady dost informací pro spotřebitele? To je další otázka. Může spotřebitel dobře pochopit, jakým způsobem si vybírat, zda pochází toto maso z klonovaných či nikoliv. Nemáme tedy dostatek informací. A z vědeckého hlediska možná bychom eh, až za 50 let mohli říci eh, definitivně, jak to vypadá, tak jak tomu bylo například eh, s penicilínem. Potřebujeme určitý čas, abychom pochopili původ některých produktů. A nyní se chtějí na trh uvádět tyto nové potraviny. Neměli bychom všechno akceptovat. A opět pan předseda přerušuje. Děkuji mnohokrát za váš příspěvek. A nyní jsme dokončili tento seznam řečníků a předávám slovo panu komisaři, panu Dalimu, aby zareagoval na jednotlivá vystoupení. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo, velice děkuji, že jste mi dal slovo, vážené poslankyně, vážení poslanci. Chtěl bych potvrdit eh, podporu těch následujících, následujících principů. Za prvé, Náhrada decentralizovaného postupu centralizovaným postupem na evropské úrovni. Za druhé, hodnocení bude provádět EFSA a e, povolení vydá komise. Za druhé, zavádění postupů, které říkají základní kritéria pro tradiční potraviny ze třetích zemí, které umožní to, aby tyto potraviny byly eh, subjektem bezpečnostního posouzení. Za třetí, pokud chceme podporovat inovaci a zároveň bezpečnost, tak v některých v některých eh, oblastech eh, bude zapotřebí ještě více informací. Za čtvrté je důležité, aby zde byla definice nanomateriálů, která bude možná, eh, aby byla upravená podle vývoje ve vědě. Musí to být definice, kterou vytvoří nikoli politici, ale bude založena na vědeckých poznacích, vytvoří vědci. Za páté, vyjasnění skutečnosti, že všechny potraviny, které obsahují nanomateriály, budou potřebovat jednotlivé posouzení a povolení evropských občanů. A také je důležité, aby evropští spotřebitelé měli právo na eh, informovanost, a aby tedy věděli, zda potraviny obsahují eh, nanomateriály. A nyní, co se týče klonování, tak jsem si vyslechl názory parlamentu a pečlivě proskoumám, zda tedy to nové nařízení je dobrým nástrojem, který se má věnovat klonování. Toto téma zachází nad rámec tohoto nařízení. Chtěla bych, chtěla bych ujistit paní Grostet, že ta slibovaná zpráva o klonování bude řešit všechny aspekty eh, výroby potravin z klonovaných zvířat a jejich potomků. A také tuto zprávu předložím rozpravě Evropskému parlamentu a radě. Účelem je to, aby tato zpráva rovněž přinesla navrž, různá, různé návrhy, eh, řešení, které uspokojí všechny obavy všech zúčastněných stran a také bude v, souva, v souladu se všemi interinstitucionálními a mezinárodními závazky. Děkuji, říká pan předseda. A nyní tato eh, rozprava bude zakončena ještě zpravodajkou, má dvě minuty. Děkuji mnohokrát a dovolte mi, abych poděkovala všem těm z vás, kteří se účastnili této rozpravy. Lituji, že zde není zastoupena rada. Bylo by bývalo žádoucí, aby rada si vyslechla naše jednoznačné stanovisko Evropského parlamentu. Lituji také, že není velká veřejná diskuze na toto téma. Já osobně nejsem proto, aby se konzumovalo klonované maso, ale byla bych ráda, kdyby zde existovala specifická legislativa. Musíme být separované legislativní akty a tato otázka by neměla být řešena v rámci tohoto nařízení o nových potravinách. Totéž platí pro nanomateriály. Hodně jsme o tom již hovořili, ale e, zde se jedná o všechny nové technologie, e, které se odkrývají nebo které byly již odhaleny a e, které budou odhaleny v budoucnosti. My nechceme bránit inovaci, ale přejeme si, aby občané a spotřebitelé věděli přesně, co konzumují. Chceme, aby eh, věděli, že konzumují eh, bezpečné potraviny. Co se týče diskuse o klonování, nemělo by to být brzdou pro přijetí nařízení o nových potravinách, protože Existují některé země, které mají tradiční eh, potraviny, také jsou třetí země, které vstoupit na evropský trh. Neměli bychom jim to zakazovat a používat eh, tuto otázku jako záminku. Jakmile jsou to přírodní produkty, eh, není zde žádný důvod, aby se to zakazovalo. Doufám, že parlament v druhém čtení vyšle jasný signál, tak jak ho vyslal parlament během této diskuze. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Děkuji, paní Liotár. Tím jsme dokončili rozpravu. Hlasování bude probíhat zítra v poledne. A nyní přecházíme na další bod na našem programu. Jedná se o zprávu pana Kramera, která se týká průmyslových emisí, integrované prevence a omezování znečištění. Jedná se o